A nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye a slovo má kolega Cvej na minutu. Herr Kollege Swehr, habe ich gerade noch gesehen. Teď jsem tu viděl kolegu Zver.